Okay. Right. Um... Dobrá. Takže pusme se do našeho jednání. Mám tu pár oznámení. Jednak schválení pořadu jednání. Nikdo není proti. Teď tedy o to, ta oznámení předsedkyně. Máme tady aktualizaci pokračujících trialogů o eh, jednak eh, tom eh, mechanismu řešení eh, problémů bank SRM. Tento proces byl od 3 do 8 poprvé. To bylo skutečně věcné, velmi dlouhé jednání i s řeckým předsednicím o rozhodovacím procesu článek 16 a další otázky související se SRM. Další trialog budeme komunikovat v brzké době. Máme mít trialog i příští týden. Dále eh, platební účty, o tom byl, to bylo 11. února, tam šlo o přístup k základnímu účtu. Učinili jsme malý pokrok, ale budou nutná ještě další jednání. A třetí trialog je naplánován na 26. Budeme se zabý, zabývat transparentností při eh, měn, změnách eh, operátora při switching je tady odložení výměny názorů o strukturách a moralitách, v případě zprávy eurozóny. Asi si vzpomínáte, že minulý čtvrtek tu byla žádost několika kolegů dát prostor pro rozpravu na toto téma, což bylo i na návrhu pořadu jednání, který byl zaslán minulý týden takže tato výměna by mohla být dnes, ale protože dva členové EPP napsali, že jejich skupině to nevyhovovalo z důvodu zasedání v Krakově, a přitom to byli tedy jedni z těch iniciátorů této žádosti, tak požádali, zda bychom to mohli odložit na příští pondělí ve Štrasburku, a já jsem s tím souhlasila, takže to máme zatím na pořadu jednání na příští pondělí, poté co se budeme bavit také o té zprávě trojky. Připomínám, že po tomto výboru máme také společné zasedání Econ Libe, němž máme ještě hlasovat o té další části související s tedy praním špinavých peněz. To bude 12.30 ve 4Q2 o dvě patra nad námi a nenašli jsme žádnou jinou příhodnou dobu. Tak počkáme, až se rozdá káva. Okay, um, now we've got the import... Tak, důležitou otázku kávy jsme vyřešili. Nyní je mi potěšením přivítat mezi námi předsedu Euroskupiny na, u příležitosti tohoto ekonomického dialogu. Budeme se bavit o celé řadě různých věcí. Ale tady se říká na pořadu jednání, že jsou to tedy doporučení pro jednotlivé státy. Eh, deset minut máte na eh, aktualizaci, na uvedení do věci. Pak eh, samozřejmě máte pětiminutový slot, když to stihnete rychleji, tak pak můžete budete mít možnost ještě se vyjádřit ještě jednou v dalším kole. Ale ne, řek, špatně jsem uvedla téma, jsou to makroekonomické programy přizpůsobení, takže špatně jsem to jenom uvedla a také program Euroskupiny na 2014, což zahrnuje i ta doporučení pro jednotlivé státy. Každopádně 10 minut. Děkuji. Dámy a pánové, myslím, že pokud jde o to zmatení na pořadu jednání, tak to evidentně bylo i u nás, takže budu trochu improvizovat. Jsem opravdu nesmírně postěn, postěn, že mohu být opět eh, mezi vámi. Myslím, že rok 2014 bude klíčový nejen z důvodu voleb, ale i celkově pro eurozónu, neboť eh, se snažíme konsolidovat oživení eurozóny. Takže já děkuji za tuto eh, příležitost zabývat se prioritami, které nás čekají. Celkový, celková ekonomická situace se zlepšuje, reálný růst HDP je v plusu, v roce 2000, už v roce 2013 se dostala do plusu a ekonomická aktivita a e, sentiment se dále zlepšují a mají se zlepšovat nadále v roce 2014 a 2015. Toto částečně vychází z posilující se poptávky po vývozu a co je povzbudivé, také to vyplývá z vnitřní eh, poptávky, což souvisí s návratem růstu. Že zlepšení finančních podmínek, pokrok při fiskální konsolidaci a strukturálních reform, to by mělo eh, i tedy dále podpořit tuto poptávku. Průměrný deficit je méně než 3% v roce 2014, aspoň podle předpovědí. Veřejné finance jsou znovu udržitelné. Eurostat hlásí poprvé pokles poměru HDP eh, vůči dluhu od roku 2007. Čili první pokles tohoto, eh, tohoto poměru. Pokud je o dohled nad rozpočtovou politikou, v eurozóně, tak se konalo mimořádné zasedání v listopadu, kterým se měli eh, zajistit plnou účast všech eh, států eh, na procesu, který je nastaven v podstatě tím tupekem. Máme rozpočtové plány rok 2014, které byly schváleny v, v, v listopadu, návrhy rozpočtů a analýza komise těchto návrhů je stěžejním prvkem eh, pro eh, další pokrok. Z tohoto procesu vyplývá, že když samozřejmě se připravují rozpočty, jak se musí věnovat obzvláštní pozornost těm rozpočtům, u nichž hrozí nesplnění podmínek. A členské státy nás, nás ujistují, že se přijímají i další opatření, když se řeší tato rizika. Strukturální reformy, nevyhnutelně budou trvat delší dobu, ale pokračují napříč celou eurozónou, dělá se hodně práce v různých členských státech. Naše ekonomiky jsou více konkurenceschopné a vstupní bariéry jsou, se odbourávají, penzijní reformy probíhají prakticky ve všech členských státech. A tyto strukturální reformy jsou nutné k dosažení udržitelného růstu. Měli bychom mít také společný přístup při zlepšování konkurenceschopnosti, tak abychom dosáhli ještě dalších vedlejších účinků tak jak řešíme například sektor finančních služeb a bankovní unii, měli bychom se zamyslet i nad dalšími sektory, jestli i tam by nebylo možné koordinovat reformy. A v tomto kontextu nemohu než zopakovat, že v rámci posilování konkurenceschopnosti bychom mohli Eh, trošku prodloužit ty eh, rozpočtové cíle, pokud bude potřeba ještě více reform. Teď některé, uvedu některé z úspěchů států, eh, které čerpali z evropských programů. Samozřejmě, že občané těchto států se museli vypořádat s mnoha nelehkými výzvami, ale teď to nese své plody, Irsko vystoupilo z programu po restrukturalizaci finančního sektoru a implementovalo ambiciozní plán, plán redukce eh, deficitu. Financování dluhopisu se vrátilo do, na předkrizovou úroveň, financovat, podmínky financování, ekonomické oživení jsou v Irsku dosti silné. Ve Španělsku Rovněž byl úspěšně uzavřen program, slabiny finančního sektoru byly řešeny, celková situace španělského bankovního sektoru se zlepšila, včetně přístupu k financování strukturální reformy a také rozpočtová konsolidace probíhá. A to všechno vedlo k pozitivnímu růstu a zlepšilo to eh, tržní důvěru. Portugalsko se blíží konce do programu, programy dále pokračují, ale vychází najevo úspěchy, pokud jde o posilování růstu vedeného vývozem. Portugalsko přijalo další krok k plnému návratu k tržnímu financování prodejem dluhopisů. V Řecku tam ještě zbývá delší cesta, ale ty úspěchy jsou nemalé. Rozpočtová situace se, rozpočtová situace se zlepšila a čekáme na další eh, statistiky Eurostatu, která dostaneme v Dubnu. Deficit eh, běžného účtu byl odbourán, a i poměr HDP vůči dluhu se začne zmenšovat. Doufám, že průběžná zpráva o Řecku bude v brzké době dokončena. Poslední zpráva je, že trojka se vrátí do Aten v neděli. A konečně kyperský program přizpůsobování fiskální konsolidace, strukturální reformy, to, to jsou všechno opatření, která se implementují, restrukturalizace, rekapitalizace bankovního sektoru probíhají a na základě té výsledku třetím se vidíme, že makroekonomická fiskální data za rok 2013 byla lepší, než se očekávalo. Tak je povzbudivé, že vidíme, že finanční sektor se stabilizuje. Celkově vývoj z poslední doby pozitivní, potvrzuje naší strategii, že bychom se měli držet prvku této strategie. Ovšem, evidentně přetrvávají některé dlouhodobé výzvy, podmínky pro obyvatele jsou opravdu nelehké, vysoká úroveň nezaměstnanosti nadále pokračuje, je to nepřijatelné, musíme eh, samozřejmě si vést lépe. Strukturální reformy zatím nejsou dokončeny. Mám ještě čas? Dvě minuty. V Evropě a v eurozóně musíme posílit náš potenciál dlouhodobého růstu. S tím, že hlavně musíme dbát na ochranu, zachování evropského sociálního eh, modelu. A v tomto můžeme ještě lépe koordinovat. Bankovní unie má obrovský význam pro euroskupinu. je klíčová pro obnovu důvěry ve finanční sektor. Jak asi víte, Evropská centrální banka připravuje mechanismus dohledu, zátěžové testy byly publikovány podrobnosti metodiky. A nyní jenom dokončíme e, ten celkový provozní rámec na základě tedy hlavních rysů, které byly dohodnuty již minulý rok. Pokud jde o jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, tak v tomto ohledu Myslím, že budeme snad nadále schopni k tomu přistupovat v duchu kompromisu, aby jednání byla dotažena do dubnového plenárního zasedání Evropského parlamentu. Tento týden jsme udělali další krok před na ministerské schůzce o tom eh, fondu pro řešení problémů bank. A přiblížili jsme se v našich pozicích v řadě důležitých oblastí. bude potřeba připravit ještě další ministerskou schůzku v březnu. Všichni účastníci se snaží o dosažení dohody před koncem března. Takže to je z mé strany zatím vše. Děkuji. Uh, uh, Děkuji. Já chci poděkovat, že jste dodržel čas. Ano, máme. Takže určitě to eh, včera byl velice plodný eh, trialog na základě rozhodnutí umožnit eh, řeckému předsednictví určitou flexibilitu, takže teď bude muset pracovat velice tvrdě. Já eh, si myslím, že to bude velký tlak, abychom to stihli všechno včas. I přesto, že tady jsou určité rozdíly názorové, tak jsem optimistka, že se to podaří. První otázka za EPP. Pablo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já s vámi souhlasím, pane předsedo. Já si myslím, že určitě ty věci jdou docela dobře eh, a vidíme určité světlo na konci tunelu, tunelu ale já myslím, že mm, co nám leží na srdci, jsou úvěry, aby dále ne, tato možnost tedy se nesnižovala, protože to je problém potom. A takže je zde nějaký mm, prostředek, aby ty úvěry, tedy peníze obíhaly tak, jak mají především v jižních státech Evropy. A druhá otázka, která se týká rekapitalizace, přímé rekapitalizace banky prostřednictvím tedy nede. Já se ptám, zda jsou podmínky jasné. Já jsem si myslel, že s těmi pravidly, která, které máme, pravidly pro pomoc bankám, tak ty podmínky jsou jasné, ale vypadá to, že někteří žádají, aby se aplikovaly zde normy bank, směrnice o Banking Resolution eh, Recovery. Euroskupina vyhodnotila důsledky tohoto? Děkuji. Děkuji, děkuji za Dvě otázky, myslím, to byly. Ano, první, úvěry. Dvě klíčové věci pro to, aby vůbec mohly úvěry v Evropě zase být poskytovány i přes hranice a především malým středním podnikům, tak je to jedním řešením je bankovní unie a na tom pracujeme co nejrychleji. Víte, že eh, že eh, to začalo tedy v listopadu a teď e, e, začal proces posilování bank a druhá podmínka, aby úvěry e, byly poskytovány, je ekonomické oživení. Jakmile to portfolio nevýkonných tedy úvěrů, tak se dostane tedy z z rozvah, tak potom banky budou v podmínkách poskytovat nové úvěry a to teď právě probíhá a jak se ekonomika bude oživovat, tak banky budou moci potom odepsat ztráty, které zatím nemohly. A dále potřebujeme určité tedy mm, eh, záchrané linky, helpline, jak se tomu říká, tak aby mm, ta banka mohla poskytnout úvěr, i když tedy má eh, eh, ve své rozvaze vysoké tedy ty ztrátové úvěry mm, a zde tedy se komise a Evropská centrální banka snaží spolu s investiční bankou, pracují hodně na těch různých programech úvěrů a je to tedy na jednotlivých zemích, tedy také, aby se zapojili, tak jak to půjde. Možnosti jsou a země mohou využít toto pro podobné instrumenty i hodně e, typů, ale máme zde ty helplines. A je třeba zastavit roztříštěnost finančních trhů na trhu, to je základní premisa, aby ty úvěry nejenom byly poskytovány e, tedy firmám, ale vůbec, aby byly poskytovány volně po Evropě a potom oživení. Přímá rekapitalizace. Zdali ty podmínky jsou jasné, na to jste se ptal. No, tím jsme nes, ten eh, závěr nesfinalizovali, nedali dohromady, ale je zde politická dohoda o hlavních rysech. Ty podmínky, hlav, obecné podmínky jsou velice jasné. Mm, to znamená, ta banka musí být dostatečně životaschopná, eh, ta banka musí být systémově relevantní, důležitá v systému bankovnictví. Nebudeme financovat banky, které nemají budoucnost, jinými slovy. A země, mm, pokud ty země jsou ochotny a schopny podporovat ty banky sami, tak by tak měly učinit a pouze pokud ty státy to nejsou schopny udělat, tak ta přímá rekapitalizace potom bude dána k dispozici. A jakmile ta rekapitalizace bude k dispozici, tak ta země bude muset do určité míry se zapojit do tohoto a potom zde budou, nebo jsou pravidla pro bail-in. Eh, a ta pravidla budou stanovená, ten, bude to všechno naplánováno dopředu. Takže o tom se teď jedná, diskutuje, jak to bude fungovat a takže o tom se pořád ještě mluví, ale již se blížíme, jsme ve finální fázi. Jakmile budeme mít nějaký výsledek, doufejme v přesnu, tak potom vám řeknu konec detaily. A hodně podmínek je jasných, ano. O některých se ještě ale diskutuje. Ano, ta ožehlá otázka jsou ty eh, tedy eh, držitelé dluhopisů, kteří mají přednost senior bond holders. To závisí na tom, jak budou vypadat rozvahy, protože když říkáte, že alespoň, tam musí být alespoň 8% bail-in, ano, o tom se teď diskutuje, kam až by to procento mělo jít s tím bail-inem, když máte 8%, tak to znamená, že také by se tam mohli do toho zapojit tito držitele obligací. Dobře, ano. Ani, ani Podimata za socialisty demokraty. Ani. Děkuji, Sharon. Děkuji. Takže první signály oživení se dostavily. Ano, samozřejmě mm, eh, eh, známky oživení ekonomiky jsou ještě velice chabé a toto oživení asi podle mě nestačí pro to, abychom mohli uklidnit obavy, které ještě existují ohledně udržitelnosti, ohledně možnosti poskytování úvěru v Unii, respektive v eurozóně. Vy jste hovořil i o ECOFINu a hovořil jste o výroční zprávě růstu. My vyhodnocujeme vaše slova a víme, že je třeba, aby ty reformy se adaptovaly, aby skutečně umožňovaly růst. Ale zatím slyšíme pouze slova a nevidíme činy. Zde existuje bezprecedentní míra nezaměstnanosti v eurozóně, třeba v Řecku a ve Španělsku, kdy třetina aktivní populace je bez práce. Takže chtěl, chtěl bych, chtěla bych od vás vědět, stáli jste spokojen s tím, co se děje na této úrovni, abychom mohli stabilizovat a posílit oživení a abychom mohli i posílit zaměstnanost, abychom se vyhnuli těm bezprecedentním mírám nezaměstnanosti. Eh, eh, eh, Řecko, dobře, vy jste hovořil o hodnocení Řecka, ale ptám se, zdali my jsme my očekáváme, že to, co říkáte, bude nějak potvrzeno, bude potvrzeno třeba Eurostatem. Na základě tohoto potvrzení očekávání tedy eh, Eurostatu, tak já se ptám, jakou perspektivu vy vidíte pro to, aby vůbec situace eh, řecké ekonomiky byla udržitelná? Zde jak to vypadá, chybí určitá důvěra a pokud se bude pokračovat eh, s touto nejistotou, no tak se s tím neudělá nic. A, eh, takže vidí, vidíte určité možnosti, aby ekonomika se stala tam udržitelnou a také zvažujete i rekapitalizaci, retroaktivní rekapitalizaci bank. Eh, hovořil jste o tom s ministry a potom bych chtěla vědět ještě, zde je, je zde určité řešení, které zvažujete, tedy retroaktivní rekapitalizaci pro Řecko. Thank you very much for your... Děkuji za vaše dotazy. Takže první otázka. Otázka, jestli jsme spokojeni. Ne, nemůžeme být uspokojeni s touto úrovní růstu, i když nabírá na síle. A to dokonce trochu silněji, než se čekalo. Ale nejsem s tím spokojen. Nejsem spokojen s vysokou úrovní nezaměstnanosti, která v mnoha zemích neklesá zatím. Ekonomicky i po krizi se to dá očekávat. Vždycky trvá trochu déle, než začne eh, zaměstnanost opět růst. Ale netěší mě to. Proto nás máme tedy nabitý program pro příští roky, aby byla Evropa konkurenceschopnější. Všem pozitivní stránka věci je, že máme větší potenciál, než se na první pohled zdá. A všichni, kdo říkají, že Evropa nemůže růst o více než půl procenta procent, to se mílí. Potenciál existuje a analýza jednotlivých zemí ukazuje, že pokud uděláme správné kroky, pokud eh, trhy a vláda fungují tak, jak mají, tak se dá uvolnit více potenciálního růstu a my bychom měli dělat vše, co je v našich silách, abychom eh, tento růst eh, umožnili. K Řecku, jak víte, euroskupina v listopadu 2012 řekla, že jakmile dojde k dosažení primárního rozpočtového přebytku, což se stalo. A pokud Řecko splní podmínky programu, začneme se zabývat dlouhodobou udržitelností dluhu. Zároveň s tím bude přijato rozhodnutí v druhé polovině letošního roku o budoucnosti řeckého programu. Stávající program vyprší koncem roku a budeme muset přehodnotit v druhé polovině roku, zda je na místě další program a jak by měl vypadat jsou tu některé velmi optimistické náznaky z Řecka, že tedy možná to nebude nutné v tom pokračovat a to lze pouze přivítat. Uvidíme však na základě statistických údajů, které přijdou později v letošním roce. Teď pokud jde o alternativy, banky, byly zmíněny banky. Ta bankovní stránka toho řeckého programu, ta se implementuje. Řecká Národní banka provedla eh, také ty zátěžové testy. Stále je rezerva 10 miliard na rekapitalizaci bank. A nyní čekáme na výsledky tohoto procesu a podle toho pak budou dány k dispozici prostředky na rekapitalizaci. Jak víte, tak ECB podrobí a IBA také všechny banky ještě zátěžovým testům a koncem roku pak už budeme přesně vědět, jak si stojíme. To je nezbytné, mít silné banky pro ekonomické oživení, aby bylo možné financovat ehm, podniky, obchodní příležitosti. To je součást našeho přístupu. Teď pokud jde o budoucnost, tak myslím, že je zásadní, a to, ne, to platí pro celou naši strategii, nejenom pro Řecko, v posledních pár letech jsme kladli hlavní důraz na rozpočet, na stabilizaci, eh, fiskální stabilizaci, aby byly země schopny se financovat. Ale teď část toho důrazu musíme přesunout na reformu zvýšení konkurenceschopnosti našich států. Když jde o Řecko, tak nikdy není krátká otázka a krátká odpověď, protože se tam toho děje opravdu hodně. Nyní za LD Silvi, děkuji. Děkuji. Pane ministře, jsem ráda, že jste s námi, budu pokračovat francouzsky. Takže děkuji. Také za to, že jste nám umožnil diskutovat s ministry tehdy večer. Byla to zajímavá zkušenost, kdy jsme viděli, jak těžko se i vy mezi sebou shodnete jako ministři musíme samozřejmě se snažit se vzájemně pochopit, pochopit naše vlastní výhrady a pochybnosti, ale zatím je náš jednoduchý požadavek, to znamená určitého právního posouzení, které by vysvětlo, vysvětlo, proč musíme se odchylovat od principu, podle něhož legislativa se vytváří spolurozhodováním s radou v tom, i v tomto parlamentu. To je otázka, kterou jsme řešili s Bundestagem včera v ta, ve videokonferenci. Uh, Zmínili jsme to, řekli jsme to německým kolegům poslancům. Nevíme, jestli je to nějaká právní záležitost, na které se dá pracovat, anebo jestli je to spíš politický požadavek, protože je to samozřejmě komplikované. Takže oceňuji vaši konstruktivní roli, kterou sehráváte v rámci eurozóny, v rámci euroskupiny, kdy eh, podněcujete partnery k tomu, aby se pohnuli správným směrem. Ale v prvním trialogu které jsme měli aspoň trošku pocit, že eh, náš eh, protějšek eh, má chuť s námi mluvit, byl až včera. Takže jsme ztratili dva měsíce. Spolu rozhodování neznamená, že rada něco rozhodne a parlament to, to jen odkývá. Včera byl velmi uh, zajímavý, takřka zábavný dokument komise, kde se říká, že, eh, r, že do rozhodnutí rady by mohlo proběhnout v průběhu víkendu. Co myslíte víkendem? Protože víkend začíná v pátek a končí pak někdy v úterý následujícího týdne. A já bych nechtěla, aby víkendy končily v úterý. Takže teď vážně, jak se můžeme pouštět do tak vážné procedury s tím, že budeme stanovovat, za kolik dní se rozhodne. Je prostě potřeba, aby v pondělí to eh, bylo hotovo v některých případech. A musí se toho účastnit také všechny příslušné orgány, eh, které se musí skoordinovat. Jak pak ale zajistíme skutečnou odpovědnost? Jak můžeme zajistit demokratickou kontrolu, když nikdo neví přesně, který z orgánů nese konečnou zodpovědnost za tak důležitou věc, jako je zavření eh, bankovní instituce. Děkuji. Děkuji za vaše dotazy. Nechci zacházet do příliš velkých eh, podrobností. Budeme tady brzy jednat. A samozřejmě, že Řecko zodpovídá eh, tedy za ty otázky související s jednotným mechanismem pro řešení problému bank. Já jsem si vědom námitek parlamentu vůči této iniciativě, vůči tomuto konstruktu. Je to, myslím, i právní otázka, nejenom z hlediska evropské právní perspektivy, ale také z hlediska některých ústavních uspořádání některých členských států je to opravdu komplexní. Mám-li být upřímní, tak si myslím, že mezivládní část bude součástí jednotného mechanismu, ale já chápu, že vy na to máte jiný názor, ale tak to, tak to zkrátka je. Musíme dělat vše, co můžeme, to bylo to druhé, co jste říkala, aby víkendy končily v neděli v 8, abychom byli schopni přijmout rozhodnutí, které bude účinným, přijato účinným, efektivním způsobem. To je podstata těch principů, které zmínila paní Ferreira, když se účastnila naší konference. To znamená, musí existovat účinný způsob přijímání rozhodnutí při e, řešení problému bank nebo problémových bank. Mělo by to být zefektivněno ještě dále. Nebudu zacházet do podrobností, ale budeme o tom jednat. A já jsem si vědom eh, tohoto problému, vím, že existuje prostor ke zlepšení, jak někteří kolegové uvedli. Děkuji a nyní dáme slovo zeleným. Já vás zdravím. A mám tři stručné otázky, které myslím, že můžeme zvládnout za těch pár minut, které nám zbývají. Demokratický dohled nad tím záchranným fondem. Měl existovat parlamentní dohled, ale v uplynulých dvou letech se nic v tomto směru neudělalo vznikne nějaká meziinstituční dohoda, aby existoval eh, dohled. Dále otázka privatizace vody. První pondělí došlo k první úspěšné občanské iniciativě Dva miliony občanů, kteří si nepřejí privatizaci vody. A teď jsme informováni, že to nemě, nebyl žádný záměr, ale přitom se hovoří o požadavcích na privatizaci podhospodářských firem v Řecku. To, jde v, to je v rozporu s tím, co komise říká. Není žádná nutnost privatizovat vodu. To, a teď se zdá, že ano? Tak jak eh, můžeme zajistit, že občanská iniciativa bude úspěšná, aby nedocházelo k žádnému povinnému eh, privatizování vodních zdrojů? Dále, hovořil se sám o nepřijatelné úrovni nezaměstnanosti a že nemůžeme eh, akceptovat. Ale co tím myslíte? Tento týden Eurogroup, Euroskupina a Ecofin hovořili o sociálních ukazatelích. tak, aby se vyšlo vstříc stranám, které chtějí více sociální Evropy. To i vaše strana chce. Ale ty ukazatele, které vzešly s úterkám, jsou jenom údajně proto, abychom schápali, jaký je sociální vývoj to je takové trochu lehké monitorování, abychom zjistili, jestli se věci daří. Ale co uděláte, jak, jakožto předseda euroskupiny, aby tyto sociální ukazatele byly něčím závaznějším? Ne, jako je to v, zá, v, v závěrech ECOFINu. Um, thank you very much. morning. Yeah, I got. Um, I will answer in English, so. Já odpovím anglicky. Hmm. Um, three questions first on the... Um... Takže za prvé, demokratická eh, zodpovědnost ISM, eh, SESM, Jak víte, to je v zásadě mezivládní struktura a takže eh, ministři tedy potom se budou zodpovídat před svými národními parlamenty a pokud to dobře chápu, můj předchůdce pan Juncker poslal i dopis Evropskému parlamentu v tom smyslu, že Evropský parlament bude pravidelně informován o e, činnosti a mm, jsme samozřejmě ochotní vždycky tak činit. A i nedávno tedy e, e, i v tomto smyslu byl poslán dopis. A takže vidíte, i Eh, další důkaz toho je, že jsem já teď tady a že mě můžete klást otázky. Dále privatizace vodohospodářství. Důvod, proč v těch závorech, závěrech, o kterých hovoříte, tak tam eh, program, to byl součást programu eh, privatizace v Řecku. Nikdo ale nedonučil, nenučil Řecko, aby dali privatizaci vody do pro, svého programu. Zde tedy proběhlo velké úsilí tedy v Řecku zprivatizovat státem vlastněné eh, firmy eh, jako eh, součást toho získat peníze na umoření dluhu. A mm, součástí toho privatizačního programu bylo i vodohospodářství a mm, to bylo na Řecku, co dá do portfolia privatizací. To, do toho ne, Evropa nenutila Řecko. Nemůžete vidět Evropu ze všeho. Dále sociální ukazatele. Účelem tohoto je, já souhlasím s vámi, že znění asi nevypadá příliš ambiciozně. Důvod, proč chceme pochopit sociální dopady našich činů, je, že chceme to potom vzít do úvahy při přijímání rozhodnutí při našich makroekonomických politikách. Takže prosím, takže nes, nesmí to špatně si vykládat, takže my chceme pochopit sociální dopady politik. I have 50 seconds, I see. So... Vím, že mám 50 sekund, takže ještě k té první věci. Vy víte velice dobře, že například holandský, nizozemský parlament nemá žádné veto, kdežto Německo ano, vzhledem k hlasovacím pravidlům. Takže tady vidíte demokratické vakuum. A vy jste slíbili demokratický dohled, demokratickou kontrolu ze strany parlamentu. A teď vidíte, že tedy já se ptám, jak tedy zlepšit demokratickou kontrolu? I don't know whether I have any time left. Um. But um, my answer would... A takže já bych řekl, že pokud si myslíte, že nizozemský parlament například by eh, nechal mm, ty programy jen tak projít, tak to se mílíte. To ne. A já jsem velice často v parlamentu a tam se velice často hovoří o e, agendě eurozóny. Hodně se o tom mluví. A zde pokud tedy parlament řekne, my s těmito platbami nesouhlasíme, tak budu mít velký problém. Zde v mém parlamentu existuje velká míra skládání účtu z odpovědnosti, stejně jako v německém. Dobře, takže nyní Gue. Jorgen, děkuji, Sharon. Já mám dvě otázky. První. Slyšíte? Moje první otázka, ta se týká e, nálezu e, e, Ústavního soudu z Karlsruhe. Jak tedy to vidí Euroskupina? A moje druhá otázka, ta se týká Řecka paní Podimata to také i potvrdila, zde existují první pozitivní známky. Jak to vypadá, i pan Schäuble začal mm, e, říkat takové věci, že snad Řecko zbankrotovalo a e, že tam je potřeba nějaké dluhové moratorium. Co si o to myslíte vy? Co si o to myslíte jako euroskupina? Koordinuje se to nějak a e, jak řekla i paní Podimata osobně, určitě mm, takováto diskuze v Euroskupině by byla velice užitečná. Děkuji. Um, thanks very much. Uh, first on uh, the... Prvé, teď eh, k tomu ústavnímu soudu z Karlsruhe. V Karlsruhe. Já jsem Eh, eh, i sledoval všechny ty analýzy výsledků, protože tady je diskuze, jak si to vykládat. Tak jenom se přidržím faktu. on, celá ta, eh, oni poslali předběžnou otázku eh, Evropskému soudnímu dvoru, tam se bude čekat na rozhodnutí o předběžné otázce. A jenom bych tomu řekl, že je politování hodné, že zde vůbec existuje tato debata o tomto velice užitečném, i když zatím nepoužívaném nástroji, který je nezbytný pro stabilizaci eurozóny, že vůbec pokračuje o tom nějaká diskuze. Čekáme na výsledek, výsledek na rozhodnutí Evropského soudního dvora a potom uvidíme, jaké budou dopady. A jak tedy právníci budou interpretovat tento nález ústavního soudu. Řecko, zdali Řecko je zbank, zbankrotovalo nebo ne. Já článek, máme zde článek v Handelsblatt v německém finančním německých nemočních novinách. A tak můžete se tomu vyjádřit? Ano. Já jenom bych chtěl říct ještě, že Řecko nezbankrotovalo. Jak jsme, jak jsme právě říkali, Řecko se dostává z krize, má primární přepitek a, a vrací se tam ekonomický růst, takže bych tady nerad používal vůbec podobná slova. Ale přečtu si Handelsblatt. Já ty noviny znám, ale tento článek jsem nečetl. No. Jürgen, did you want to come back? No, okay. No, it's, it's... Okay. Uh, <coughs> in that case we move... Ano, takže v tomto případě přejdeme k EFD. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci zde přivítat na výboru pana Disselbloma. Již jsme eh, diskutovali o Řecku a já jsem dostala si většinu odpovědí, jenom možná pár detailů ještě. Zdá se, že tady panuje taková koncepce, že Řecko bude potřebovat určitou formu e, pomoci. A jak vy vidíte rozsah takové pomoci? Ten třetí e, balíček bailoutu, jaký je jeho rozsah? A za druhé, vy jste zmínil i misi Měnového fondu a trojky tento týden. Co očekáváte od této cesty Trojky a Měnového fondu? Děkuji. Upřímně nemohu říct. A to ne, že bych nechtěl, ale nejsem schopen, protože nevím. Vaše otázka se týká budoucí podpory, tedy po konci tohoto programu. A já takže zatím ale pokračuje ten stávající program až do, konci, do konce roku a ještě nás čeká řada věcí, které třeba vyřešit za, samozřejmě úspěšná finalizace stávající revize. Doufáme, že opět to budeme mít opět možnost o tom diskutovat v březnu na euroskupině. A potom otázka, kolik peněz bude potřeba do budoucna. Nejsem schopen odhadnout. To závisí na eh, analýze udržitelnosti zadlužení Řecka. To budeme mít tento rok. Uvidíme, jak budou vypadat ukazatele ekonomického růstu jak se budou vyvíjet a k tomu všemu se vrátíme ještě v průběhu roku. Ale hlavní je udržitelnost zadluženosti Řecka, tak aby Řecko z dlouhodobého pohledu bylo schopno splácet e, svůj dluh. To je úplně primární. Ano, děkuji. A my se cesta trojky, co očekáváte od této mise? Takže tady musím být velice opatrný, eh, a protože zde eh, proč to tak dlouho trvá, tak vypadá to, že tady jsou vážné problémy. Mm, těžká politická, ekonomická situace. Ano, musíme se snažit eh, dostat eh, řeckou ekonomiku a veřejné finance na udržitelnou úroveň, takže třeba ještě určitý pokrok. Samozřejmě eh, hovory budou, rozhovory budou pokračovat a asi jediný eh, signál je, že je třeba, aby skutečně tady byl určitý pokrok nejprve a potom se o tom opět bude jednat na Euroskupině. A tedy Corinne Wortmann-Kohl za EPP. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže, takže, za, takže eh, zde tedy ten mechanismus řešení eh, politických problémů v trialogu. Kdybychom pokračovali ve stejn, stejným směrem jako do posud, no tak asi nic se nám nepodaří. Vy jste velice diplomaticky hovořil o mm, tom, co zlepšit, ale parlament, co chce? Parlamenty mm, mm, chce eh, také mít svoje slovo a rozhodovat do toho způsobu řešení Eh, eh, a to je velice důležité, protože problém je za druhé, od samého počátku ty orgány pro eh, řešení problematických bank, tak ty tedy eh, by měly fungovat, protože teď existuje taková možnost dlouhodobé facility s EFSM a je možné tedy nějakým, jakým způsobem používat a čerpat z tohoto Evropského fondu pro záchranu bank. A potom třetí otázka, já vím, že hm, asi je to hodně otázek za pět minut, ale potom Euroskupina, byste apeloval na to, aby se i posíl hospodářské řízení. Máme ten six-pack, two-pack, ale co chcete ještě víc k tomu? Co to je ještě navíc, co si přejete? Protože, mikro, protože ekonomické řízení, ekonomická zpráva, no dobře, co ještě byste tedy chtěli k tomu, co již máme přidat? Děkuji za vaše otázky. Za prvé, já říkám, že Tady je co zlepšovat. To není diplomatická věta nějaká, samozřejmě. A <clears throat> zde je opra- opravdu co zlepšovat ještě. A já. A, takže já nevím, eh, co vy osobně si myslíte, ale eh, já nevím, jaké jsou vaše osobní pocity, jaké jsou pocity všech členů euroskupiny a tak dále. To je předčasné odhadovat, ale eh, diskuze na ECOFINu je veřejná, otevřená. Takže určitě můžete, určitě jste ji sledovala, jsem přesvědčen. A několik ministrů tam přišlo s různými návrhy, jak to všechno zlepšit. A teď je otázka, jak to do sebe bude zapadat a jak nalezneme a kde nalezneme podporu pro tyto návrhy v ECOFINu. S tím se budeme, tím se budeme zabývat. A... a pokud jde o ten mechanismus pro půjčky, tak eh, já jsem eh, potom skutečně volal v rámci ECOFINu a v přechodné fázi. Já vím, že tedy parlament kritizuje celý te, celou tu koncepci toho, že by tam měly být nějaké složky v tom fondu, ale pokud v přechodné vázi tam budou nějaké tak dává smysl, aby národní vlády byly zodpovědné, nebo aby ta jejich záruka těch půjček byla i z jejich strany. Bude muset být odvedena technická práce, ale jinak si myslím, že by to mohlo být e, součástí celkového výsledku. A konečně, pokud je o ekonomickou zprávu, tak na základě nástrojů, které máme, tak můžeme využít ty mechanismy a toho pákového efektu z nich k tomu, abychom prosazovali také hospodářské reformy. Také jsem chtěl určitou koordinaci na této úrovni, protože teď všichni pracujeme třeba na penzijní reformě, ale odděleně, samostatně, přičemž bychom se mohli vzájemně poučit eh, a dělat to více souběžně. Na to existují určité způsoby, metody. Třeba teď, když se snažíme dobudovat bankovní unii, mohli bychom přehlednout i k dalším sektorům, v nichž by se mohl posílit eh, růst v Evropě. Snažím se být praktický, myslím, že nástroje, které máme, nám eh, dávají určitý prostor a začínají být efektivní v oblasti rozpočtové. A proto si můžeme klást otázku, jestli bychom je nemohli použít i v otázce strukturálních reform. Myslím, že bychom z toho mohli mít dosti značně příznivé výsledky z hlediska růstu. Tak, teď musím trošku změnit pořadí. Dalším řečníkem bude Jogo. Děkuji. Budu hovořit portugalsky. Takže, paní předsedkyně, na úvod vám chci poblahopřát, pozdravit vás. Zajímalo by mě, jak analyzujete práci trojky. Protože samozřejmě, že Evropa musí reagovat na určité věci, které se dějí. Ale jakým způsobem funguje vůbec tady ten model trojky? A jestliže sdílíte obavy eh, vyjádřené parlamentem, pokud se snažíme usilovat o vyloženě evropské řešení, které by nevyžadovalo například zapojení MMF v budoucnu. Takže se snažíme vyhlížet do budoucna. A kdyby se znovu objevily nějaké takové situace, tak jaká by mohla potom být evropská odpověď, aby byla skutečně institučně pouze evropská. Děkuji, takže k trojce. Čekáme na finalizace, finalizaci té eh, zprávy eh, o hodnocení činnosti trojky. Jak jsem řekl, dostanete to v březnu. Co se týče trojky, tak ten celkový přístup v průběhu krize byl vynucen naléhavostí krize potřebou financovat vlády. A tím, že vlády neměly již přístup k finančním trhům. A vznikl tak systém solidarity v rámci eurozóny, vznikly určité nástroje a trojka pomohla tomuto procesu, ale vždy za politického dohledu a odpovědnosti vůči euroskupině. Byl bych kritický, kdyby kdybychom trojku měli vinit z ekonomických problémů těchto zemí, protože ta vznikla spíš z důvodu špatného řízení a zprávy před krizí. Opatření přijatá v rámci programu byla nastavena v rámci euroskupiny a ne trojkou samotnou. Jistě byla jednání mezi trojkou a těmi zeměmi. Já jsem rád, že k ním došlo. Tím se ty programy dostávaly do té více implementační fáze, ale vždycky pod politickým dohledem a vedením euroskupiny. Takže takhle ten proces vnímám mohu odpovědět specifičnější dotazy. Jinak, že ještě není eh, nějaké jasné stanovisko, že by to měly spravovat pouze evropské instituce, to je do budoucna. Ale jsem vděčný MMF za úsilí o pomoc, podporu v průběhu krize nejenom penězmi, ale i jejich expertizou. Že já rozhodně nehodlám kritizovat MMF. Jestli v budoucnu bude nějaká role pro MMF, to nevím. O tom bychom mohli diskutovat. A zatím neexistuje jednoznačně společný postoj v rámci euroskupiny. Tak, zase, se, zase se nám moc nedaří zároveň měnit pořadí řečníků a dodržovat čas. Takže SAD, jeden, Lien van Gogh, jeden ze zpravodajů pro otázky trojky. Děkuji. Sharon, dáváte mi eh, slovo eh, skutečně pravý čas. Takže když jsme hovořili se zástupci trojky, tak se ukázalo, že eh, oni sami mezi sebou konstatovali hodně nesouladu, hodně nesouhlasu a Tedy vy říkáte, že zodpovědnost do těch rozhodnutí jde na euroskupinu, ale o to naléhavější jsou ty otázky, které jsme vám položili. A je politování hodné, že jste se eh, nedostavil na slyšení ekonu v rámci našeho šetření činnosti trojky. Takže mám několik eh, velmi eh, přesných otázek. Za prvé ke Kypru. Můžete nám říct si přesně, kdo v rámci euroskupiny navrhl zdanit malé vkladatele nad 100 tisíc eur? Toto opatření, které skutečně spochybňuje, jaký komunitár naštěstí zavrhl kyperský parlament, ale někdo tento návrh v euroskupině nadnesl. A přitom to jde proti duchu aký komunitár. Další otázka se týká Irska. Vysvětlil jste, že v Irsku se daří dobře, nicméně setkali jsme se s finan- ministrem financí panem, eh, panem Nonanem, který veřejně navrhl převést Čili ještě jednou opakuji, on veřejně řekl, že by se měla převést část irského dluhu na evropský mechanismus stability tak aby retroaktivně se bankovní krize řešila. A paní Bowles pak řekla, že by se mm, mohl část toho deficitu, který byl věnován na řešení eh, deficit eh, bankovního dluhu, jak si vyloučit z eh, kalkulace veřejného deficitu, veřejného schodku. Probíhají takovéto diskuze na euroskupině? s irskou vládou a jaké řešení předpokládáte pro Irsko, aby se jim ulehčila jejich dluhová zátěž, která je na bedrech daňového popla- poplatníka, protože tehdy neexistoval ten stávající mechanismus. Dále k Řecku. Úplně jste neodpověděl uh, na otázky některých kolegů. Ano, oni budou mít primární přebytek rozpočtový a budou mít primární růst. Ale paní Lagarde ve Financial Times řekla, a to je postoj MMF, že dlouhodobý řecký dluh není udržitelný, pokud bude nad 120%. A přitom teď je 175%. A pozice MFF od začátku je, že by se měl restrukturalizovat řecký dluh. Můžete nám potvrdit, že probíhá diskuze která se snaží nějakým způsobem nasměrovat myšlení v euroskupině. A že by se bylo možné tedy případně snížit eh, tu úvěrovou sazbu Řecka v eh, případě dosažení primárního přebytku. To je z mé strany vše, jinak nebude čestná odpověď. Well, Um, your extensive questions leave me with very little time. Uh, first of all, uh, on, you made a... Za prvé, takže, uh, takže otázka uh, na Kypr. To se pamatuju, že jste ji položili minule, nebo dokonce předminule, když jsem byl tady na výboru. Byla to úplně stejná otázka, kdo navrhl mm, ty peníze vzít pryč a tak dále, takže já nevím, kdo to se ptal, já jsem dal stejnou odpověď jako teď. A to je, že já nebudu, nechci tady říkat, kdo řekl co na jaké schůzi. To je přece jedno. Jak jsem řekl předtím, výsledek eh, eh, z první schůze, tak ten byl eh, kritizován, to nějak neprošlo a poté hned padlo tady další rozhodnutí hned na to, které také bylo velice tvrdé pro kyperské banky a je jako takový, ale já myslím, že já musím tady hájit ten výsledek a nebudu eh, hovořit o detailech celého toho procesu, kdo tehdy řekl co. Já myslím, že tuto odpověď jsem již vám dal před pár měsíci k Irsku. Máte zcela pravdu, ano, zde to je velké břemeno eh, toho zadlužení z důvodu bankovní krize v Irsku a kdyby se aplikoval bail-in v té době, tak asi ta situace v Irsku by byla jiná. Zdali tedy retroaktivně použít eh, přímou rekapitalizaci eh, z mechanismu, to je otázka. Teď k diskuzi, když hovoříme o eh, hlavních mm, rysech nástroje, na kterém jsme dohodli se v červnu, zatím ta otázka retroaktivního použití je stále otevřená, ale Ehm, názory jdou spíše tím směrem, že ano, je to žádoucí, ale nemohu tady anticipovat, zda k tomu dojde nebo ne. Ale my jsme se v červnu dohodli na hlavních kritériech, včetně možnosti retroaktivní rekapitalizace. Je to pořád otevřená otázka. Teď k Řecku. Zdali ten, to zadlužení Řecka je udržitelné nebo ne z dlouhodobého pohledu a když jsme rozhodli, že poopravíme ten stávající e, program v prosinci 2012, tak jsme si provedli určitou kalkulaci s měnovým fondem, kdy jsme vypočítali udržitelnost zadlužení. My jsme e, si dali ten cíl 24%, e, pro rok 2022, to je tedy udržitelný cíl i pro měnový fond, ale samozřejmě z krátkodobého pohledu to bude vyšší, to procent, to bude vyšší, ale postupně by se mělo snižovat na těch 124% v roce 2022. Na konci tohoto roku se k tomu ještě vrátíme a přepočítáme udržitelnost zadlužení, uvidíme a pokud to bude nutné, tak za podmínek, na kterých jsme se dohodli na konci roku 2012, tak eh, to, tento problém vyřešíme a budeme ochotni dále Řecko podporovat. Nejsem však schopen teď říci, zdali ten cíl, který jsme si stanovili, na kterém jsme se dohodli s Měnovým fondem na konci roku 2012, zdali je to pořád, jak si, mm, zdali to pořád funguje, zdali to tak probíhá nebo ne. Děkuji a nyní se dostáváme k dalším spolo, k trojce. An, pan Karas. Ja, Deiselblom möchte zwei Aspekte an. Ano. Budu hovořit o dvou aspektech. Takže za prvé, asi si uvědomujete, že vždy eh, máme, považujeme za problematické, že se eh, dostatečně nereaguje na naše požadavky, když jde o práci institucí, které mají fungovat komunitárním způsobem. Teď všechny ty mezivládní organizace a aktivity, které eh, souvisí s evropskými cíly, nejse, tato rozhodnutí nejsou přijímána v komunitárním rámci. A zdá se, že v budoucnu je nezbytné, aby toto bylo zakotveno i ve smlouvách. Trojka je instituce, na které se podílí i eh, MMF, ale není žádný problém s její transparencí, odpovědností a tak dále. Co si o tom myslíte? Dále. Hovořil jste o nezaměstnanosti a teď se na Ecofinu znovu hořilo o daní z finančních transakcí. Eh, existuje návrh tohoto parlamentu, už z minulého roku ztrátíme 55 miliard eur ročně v důsledku neaplikace této daně. Jak můžeme dosáhnout cíl boje s nezaměstnaností a jak se chystáte aplikovat opatření pro dosažení těchto cílů? Your plea has been for... Takže vy jste žádali, aby všechny mezivládní projekty prozatím dobrovolně byly převedeny pod komunitární zastřešení. To není, to není průchodné. Jako předseda Euroskupiny pracuji s pravidly a na kterých, z kterých vycházíme, ty jsou mezivládní. A jakožto ministři jsme odpovědní našim národním parlamentům. Jak víte, tak minimálně dvakrát ročně předstupuji před váš výbor, ale to samozřejmě není komunitární metoda, to chápu. Musíme fungovat tak, jak jsme byli nastaveni. Evropská unie je teď trošku hybridním společenstvím, postupně se to bude vyvíjet, to je jasné. Ale jakožto předseda Euroskupiny, nemám možnost dobrovolně teď eh, jak si řešit tuto otázku a měnit způsob metod. Potom, pokud jde o FTT, čili daň z finančních eh, transakcí, tak existuje zesílená spolupráce 11 členských států, které se snaží se mezi sebou dohodnout eh, o FTT, Nevím, jak daleko pokročili, neboť nejsem jakožto nizozemský minister součástí této skupiny, jakožto předseda eurozóny. Rovněž nejsme součástí této skupiny. Bude to pak někdy na pořadu jednání jako finu, ale zatím to tam není. Že čekáme na výsledky práce této skupiny. Vím, že vás tato odpověď neuspokojí, ale jak říkám, zatím nejsem součástí této zesílené spolupráce. Jinak nevím, jaké bylo to číslo, které jste zmínil. Ty, jak říkáte, peníze, které se ztrácí, ale oni se nestrácí, oni se dostanou jinam do ekonomiky, než kdyby jsme zdanili o tuto částku finanční sektor. Zatím k tomu nemohu více říct, protože, jak říkám, nejsem členem té skupiny. Dobrá, nyní za SAD pan eh, Presedo. No, děkuji. Eh, takže zde konkrétní témata eh, jsme slyšeli teď obecná. Máme zde čtvrtletní eh, zprávu komise, zprávu OECD a jsou to zprávy, nebo zpráva komise říká, že zde v příštích deseti letech se plánuje tedy růst, který bude ale nižší než v předchozích letech, než před krizí a kdy eh, to znamená, že v podstatě na tom budeme nejhůř a rok 2023, eh, takže tam eh, v podstatě u nás, ten, u nás tedy ta výkonnost bude třetina než v USA i navíc zde nebudou tedy kopírovat vývoj cen, takže zde bude velká nezaměstnanost, velké rozdíly, mzdové rozdíly a zde i mm, skutečně Spojené státy Eh, paní Jelen z Fedu, eh, tak ta vystoupila před eh, příslušným výborem v kongresu a hovořila o udržitelném, udržitelných výnosech, udržitelné zaměstnanosti, ale zatím tedy zatím udržitelnosti, když se hovoří, tak to je jenom pouze udržitelnost třeba populace ryb, ale ne populace lidí. O tom se tady mluví. A, mm, takže zatím to vypadá, že všechno bude business as usual, ale přece ta krize je velice hluboká a velice nerovnoměrně se rozděluje bohatství. Za druhé, chtěl bych vědět, pokud je o Řecko. Řecko mm, trpí nemocí, nemocí jako hypotermie, ale když někdo to, tímto trpí, eh, tak přece ho nestrčíte do ledničky. Tady neseme určitou odpovědnost za Řecko, takže vezmete na sebe odpovědnost za Řecko. Za třetí, eh, Ehm, ty, ty, ty programy jako pro Španělsko, pro Irsko. My jsme tedy splnili ta memoranda a teď co bude post, ex post po těchto programech, eh, post programy co bude eh, po splnění těchto programů. A potom stabilita. Zde asi mm, mm, máme určitý mechanismus pro stabilizaci eurozóny. Ano, máme i, ale plám, ptám se, zda jste, máte takovou cestovní mapu, aby ten mechanismus se stal skutečně komunitárním mechanismem. very much. Uh, on growth. Děkuji. Krustu, růstu máte pravdu. Nemůžeme akceptovat nízkou strukturální úroveň růstu. Protože to nám prostě neumožní pak řešit nezaměstnanost. A neumožní nám to také řešit problém státních dluhů. Takže musíme mít skutečně ambici dosahovat vyšší úrovně růstu. V euroskupině jsme měli větší důraz na řešení krizí, na rozpočty. Ale ten důraz se bude muset přesunout na růst, na to, co budeme moci dělat, eh, abychom posílili růst. Ten potenciál je značný. Myslím, že nemusíme akceptovat nízkou úroveň růstu. E, potenciál existuje. Bude to vyžadovat restrukturalizovat naši ekonomiku. E, je to v různých zemích různé. Probíhá analýza hledně toho, co mohou jednotlivé země dělat. Zmiňujete to, že v mnoha zemích, zvláště v Jižní Evropě, klesly platy, ale ceny nikoliv což ukazuje, že sektorové a produktové trhy nefungují. Protože pokud klesne náklad na eh, produkci, tak by měly klesat i ceny. Pokud toto nefunguje, pak nefungují trhy. Proto existuje značný prostor ke zlepšení. Musíme být velmi striktní a přesní v naší analýze, analýze chápat, kde existuje prostor pro zlepšení, co s tím můžeme dělat. Zatím to bylo ponecháno na národních vládách a je pouze pokud existuje nějaké eh, riziko nějakého přenesení na eh, tedy další země, další eh, oblasti, tak je potřeba v takovémto negativním případě zakročit ze strany komise. Proč tedy nemít proaktivnější přístup, kdybychom řekli, podívejte se, máme na pořadu jednání spoustu různých problémů, penzijní systém, věk odchodu do důchodu, pracovní trhy, otevření trhu s produkty, proč nespolupracovat, abychom dosáhli této vyšší úrovně růstu. Existuje tam značný potenciál a neměli bychom akceptovat nízkou úroveň růstu pro Evropu. Teď mi nezbývá čas na další dvě otázky. To je problém, ano. Bohužel budu muset jít dál, ale stejně asi Řecko se znovu dostane na pořad jednání, znovu bude tak říkajíc recyklováno. Ano, Herbert Otázka teď eh, pokud jde o tu nerovnováhu v eh, eurozóně, Eh, ano, skutečně jedna z hlavních příčin, reálných mm, příčin jsou rozdíly v úrokových sazbách pro fyzické osoby a malé střední podniky. Velké firmy s tím problém moc nemají, protože ty eh, si peníze někde seženou vždycky na mezinárodních finančních trzích, ale fyzické osoby a mm, malé střední podniky, takže Mm, ty musí eh, používat ty vnitrostátní domácí trhy, finanční trhy a například u nás pro malé střední podniky není možné, aby třeba si eh, opatřili úroky, eh, úvěry mm, v jiné zemi, kde třeba úroky jsou nižší. A, mm, takže, a to třeba, to je situace, kdy ty banky se nachází jenom 50 kilometrů ode mě a nemohou, takže mám i údaje z předsedy ESM a ten jasně řekl, že ty úrokové sazby skutečně e, se liší a více a více se liší v posledních měsících, takže asi tento problém mm, se bude těžko řešit. Třeba vytvoříme asi možná evropský e, úvěrový trh, to by bylo hodné, zatím to neexistuje. A mm, já si myslím, že asi to by eh, přispělo k tomu, abychom se zbavili těchto rozdílů. Děkuji. Ano, ano, fragmentace, roztříštěnost mezi eh, trhy, ano, ta možná se ještě prohlubuje, to je možné. Já jsem ty údaje neviděl, ale ty problémy jsou jasné. Vytvořit mm, jednotný tedy eh, úvěrový trh možná to by mohl být jeden z výsledků eh, vytvoření bankovní unie. A mm, zde mm, mm, to v podstatě reflektuje asi míru rizika pro určité banky a kolik jsou ochotny tedy dávat na úvěry. Vychází to z analýzy trhu a je pravdou, že ty trhy jsou roztříštěné v Evropě a to by měla právě řešit bankovní unie. Bankovní unie v podstatě především se vytvořila proto, abychom měli eh, stabilní, silný eh, finanční sektor v Evropě. Ano, mm, to je jasné, ale Samozřejmě rozdíly mezi úrokovými sazbami reflektují i ekonomickou situaci v zemi, ale třeba moje oblast, jako příklad, já žiji 50 eh, km od hranice, ale mm, samozřejmě mm, jednotlivec může tedy eh, eh, Eh, cestovat tedy normálně do jiné země a tam si půjčit peníze za zajímavější úroky třeba, ale ono to v podstatě není možné. Na, eh, až bude mít skutečně bankovní unii funkční, tak dejme tomu, ale na jednotném trhu zatím to tak není. Zatím tam není příliš velká konkurence. Ano, dobře, máte pravdu. Mm, samozřejmě bankovní unie i bude mít eh, single rulebook, protože eh, budeme se snažit vytvořit takový manuál jednotných pravidel, protože zatím existují velice rozdílná pravidla vyplývající z národních předpisů, ale postupně vytvoříme single rulebook a tím i vyřešíme některé ty rozdíly mezi státy členskými zeměmi. To je všechno. Thank you very much. Uh, the clock shouldn't have been restarted. Děkuji. Takže za SAD, Leonardo. Be quicker. Řeknu to anglicky, aby to bylo rychlejší. Je nutno splnit mnoho podmínek, aby se konsolidovalo oživení v eurozóně. A jedna z nich je znovu vyvážit ekonomiky. Nemyslíte si, že potřebujeme významný pokles těch stávajících přebytků v některých eh, severských zemí, v Německu a v Nizozemsku? A pokud eh, souhlasíte s tímto pohledem, jaké nástroje můžeme použít k tomu, abychom tohoto cíle dosáhli? Ano, vidím určitý prostor pro posílení poptávky v Evropě, který by měl vyplynout z interní poptávky. Ono se to děje. Třeba v Německu z platy. K, tomu, k už také asi dojde v Nizozemsku, až dojde k oživení. Tam, jak víte, naše země se smaltovávala z, z krize poněkud pomalu takže mzdy, růst mest byl prakticky na nule. Ale ta poptávka e, asi nastane v Evropě, v severských zemích. Myslím, že nemusíme vnímat Evropu jako e, tedy takový systém, e, kde se všechno jaksi stoprocentně vyvažuje mezi severem a jihem. Německo, když vydělává, tak eh, vydělává pro nás, pro všechny, třeba vývozem do Asie. A doufám, že budou tak činit i nadále. Protože země z celé Evropy pracují pro německé výrobce automobilů. Dodávají části, součásti těchto automobilů, které se pak posílají do Asie. Takže v tom bychom měli pokračovat. Vydělávejme peníze jako Evropa samostatně, ale také všichni společně vyvážejme na světové trhy, kdekoliv k tomu je příležitost. Ano, k tomu potřebujeme silnou Evropu. Uh, we're not sure that it... um, nevím, jestli je úplně diplomatické odpovídat, jestli chceme devalvovat euro nebo ne. poslední otázka Alde Theodor Seklarkis. Budu hovořit řecky. Takže hovořil jste o Řecku a zanechalo to na mě opravdu tedy dojem. V mé zemi soukromý sektor je ničen vysokými úroky a vysoký, vysokou mírou zdanění. Ačkoliv 2,3 milionů daňových poplatníků neplatí. Milion domácností neplatí například svoji spotřebu elektrické energie. A polovina lidí zaměstnaných ne, neplatí své pojištění. A má otázka je tudíž následující. Jak může soukromý sektor v Řecku, který je takto ničen, jak mu může být pomůženo a jak zvýšit vývoz. Zatím vývoz stagnuje. My všichni doufáme, že tomu tak nebude, ale jak dosáhnout posílení našeho exportu? Program rozpočtových investic, ten měl sloužit k tomu, abychom tedy měli před volbami eh, primární přebytek, to ano. Některé z, toho, z těch věcí, které jste zmínil, ukazují právě poukazují na některé z těch základních problémů při fungování řeckého veřejného a soukromého sektoru. Je nemožné mít zdravé veřejné finance a ekonomiku, pokud nemáme fungující daňový systém. Do něhož všichni přispívají je nemožné mít také fungující soukromý sektor, pokud lidé neplatí účty. To jsou základní věci. Poprace s daňovým systémem, s, s, s neplatiči, protože ekonomika spočívá na důvěře. Lidi, lidé platí je spočívá na tom, aby lidé platili své účty. To jsou tedy, jak říkám, základní věci. Jsou součástí toho programu, jsou jaksi základní. Pokud se to nezlepší, já doufám, že to zlepší, například daňový systém. Tam se dělá hodně, aby se zlepšil daňový systém. Ale dokud se to nevyřeší, tak to prostě brzdí oživení. Čili Řecko musí se postarat o to, aby jednak tak i vláda, tak i další občané a e, firmy platili, co mají platit. Ale oni nemají peníze. To, to, není, to jsou nejsou daňové úniky. Oni nemají z čeho platit ty účty. Takže ta otázka je, proč vývoz neroste. To je ta otázka, proč vývoz neroste. Jak můžeme předpokládat růst, když neroste vývoz? Nedávné průzkumy ukazují, že konkurenceschopnost Řecka je na vzestupu a že růst se vrací. Takže já bych byl optimističtější než vy. A myslím, že otázka daňových úniků existuje. Můžete říct si, že lidé neplatí um, své daně, to je možná částečně pravda, ale část populace prostě neplatí daně v té míře, v které by měla. To je klíčová záležitost pro jakoukoliv společnost, jakékoliv hospodářství má-li fungovat strukturálním způsobem. Musí mít efektivní daňový systém, proto podporujeme Řecko při posilování právě tohoto systému. Děkuji. Děkuji eh, za pokračování tohoto ekonomického dialogu. Za pár minut budeme mít hlasování, musíme si připravit hlasovací seznamy a tak dále. Takže to také budeme dělat, zatímco já tady provedu některé formální náležitosti. Uh, Pokud by se prosím mohli kolegové a kolegyně posadit, abychom uh, mohli provést uh, testovací hlasování. Zahájila jsem toto testovací hlasování, abychom viděli, jestli nám fungují všechny karty. Takže prosím, mačkejte čudlíky. Pokud je tu někdo bez karty, tak bychom byli rádi, kdybychom to věděli. So we've got 35. 35 je zapojeno, 34 hlasovalo. Ještě stále čekám. Někdo se zdržel. 29, spokojeno 6 neví. Tak. Začneme, začneme hlasování. Je to zpráva Jorga Feo, první pozměňovací návrh. Diogo Feo, 215 pro proti. Kdo se zdržel? 23 pro. Proti. Kdo se zdržel, zamítá se. 216 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 217 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 218 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis A pro první část. Pro, proti, zdrželi se Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní kompromis B. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis C. Pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 283 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis D pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 289 pro, proti. Lidé se ztrácejí. Musím pomaleji tady. 289 pro, proti. Pardon, socialisté teď hlasují pro, když už já už jsem uproti. že elektronicky. 289. Je to můj pozměňovací návrh zrovna, to jsem opravdu nechtěla. A teď, teď už ani nevím, o čem ten návrh byl. Takže ještě jeden hlas, konec hlasování. Vy jste pro nakonec. Kompromis E pro. Proti zdrželi schváleno. 48 pro. Proti zdrželi se schváleno. 292 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. V pořádku? Souhlasíme pro? Proti? zdrželi se schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, prověříme 50. Ještě jeden hlas, pokud hlasujete, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 299 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se. 300 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Prověříme. Ještě jeden. Konec hlasování. 22 proti 15 schváleno, 301 pro, proti, zdrželi se. Nevšimla jsem si, jak hlasovali socialisté. To těžké bez rukou. 301. Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítá se 302, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 303 pro, proti, zdrželi se. Teď jsem zmaten a můžeme to prověřit. Prověříme 303. Schváleno. 304 pro, proti, zdrželi se schváleno, 305 pro, proti, zdrželi se schváleno, 306 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis G. Diego, prosím. Jenom chci zmínit, že EPP bude hlasovat pro, aby nedošlo k žádnému zmatení. Pro ten ústní pozměňovací návrh EPP bude hlasovat pro. Děkuji. Kompromis G s ústním pozměňovacím návrhem jako první. Takže kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Můžeme přejít k 313 pro, proti, kdo se zdržel. Můžeme to prověřit. Devatenáct, devatenáct, takže zamítnuto. 3.1.4, kde je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno 3.1.5, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 3.1.6, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 3.1.8, pro, proti, 318. Můžeme to prověřit? Všichni hlasovali, konec hlasování, padá 319 pro, proti zdrželi se schváleno, 320 pro, proti zdrželi se zamítá se, 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3, 2, 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 328, který nevidím. 328, aha, tady. 328 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 329 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit? 329? ještě tři, dva, ještě dva, konec hlasování 18, 18, tím pádem se zamítá. Padesát devět pro, proti, zdrželi se schváleno. 330 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 331 pro, proti, zdrželi se. 331 mohu prověřit, prosím. Ještě jednou. Konec hlasování. Schváleno. 332 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 60 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 333 pro. Proti. Můžeme 333 ještě prověřit. Konec hlasování. 334 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno, Jury 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 335 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 336 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 337 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 338 pro, proti, zdrželi se, různé kombinace. Můžu to prosím prověřit. Konec hlasování. Zbytek odpadá. 3-4-1 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 3-4-2 pro, proti, 3-4-2 Ještě tři hlasujete. Ještě dva. Konec hlasování. Schváleno. Tři, čtyři, tři pro, proti. Tři, čtyři, tři prověříme. Konec hlasování zamítá se. 17 či 20, 3, 4, 4, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 3, 4, 5, pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto. Konec. Ne, schváleno. 3, 4, 6 pro, proti. 3, 4, 6 prověříme. Konec. Zamítnuto. 3, 4, 7 pro, proti. Zdrželi se. 3, 4, 8 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis kompromis M pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři, tři, dva, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Čtyři, tři, tři, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Tři, čtyři tři, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Čtyři, tři, 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 4, 3, 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 4, 3, 7 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 4, 3, 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jury 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 4, 3, 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 4,40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Tady to, ne, tady to musíme prověřit, protože tam byly nějaké zajímavé gestikulace. 4,40 prověříme. Všichni konec hlasování. Konec. Zamítá se. Takže ta gestikulace je teď jasná, jak, jak to bylo. Kompromis N dvě části pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis N byl přijat, a, takže teď se dostáváme k druhé části hlasovacího seznamu. 446 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 447 pro, proti, zdržel se. Prověříme 447 já tady to odhaduju špatně, poslední dvou tak prověříme. Ještě tři by měli hlasovat. Končím hlasování. A návrh je přijat 26, 20 ku 16. 85, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 448 pro. Odpadá, odpadá. 450 pro, proti, zdržel se přijat, 451 pro, proti, zdržel se přijat, 452, tady asi kola změna, 453 pro, proti, zdržel se, prověříme, 453. dva, jeden, konec, zamítnut. Kompromis O pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis P pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis Q pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis R pro, proti, zdržel se, přijat Mm, ano, e, nyní 507 pro. Proti. Zdržel se. Můžeme prověřit 507. Ještě jeden. A končí hlasování. Návrh byl přijat. 508 pro. A totožný. Takže dobře, děkuji. Kompromis S pro, proti, zdržel se přijat. 511 mm, pro, proti, zdržel se. Ano, prověříme. 511. 511. Prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 89 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 512 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Zamítnut. 512 zamítnut. Ještě. Aha, dva by měli odhlasovat, takže končím hlasování. Přijat. 513 pro, proti, zdržel se zamítnut. 514 pro, proti, zdržel se přijat. 515 pě, pro, proti, zdržel se zamítnut. 516 pro, proti, zdržel se zamítnut. 90 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 90. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Návrh zamítnut. 517 pro, proti, zdržel se zamítnut. 91 stažen, 518 pro, proti, zdržel se Prověříme. 518. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Přijat. No, mm, to pořád eh, tedy eh, různá čísla v různých kombinacích. Tak 519 odpadá, 520 pro, proti, zdržel se zamítnut. Mm, 521 pro, proti, zdržel se. Prověříme 521. Ještě jeden, končím hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 92 pro, proti, zdržel se. Přijat. 522 pro, proti, zdržel se zamítnut, 523 pro, proti, zdržel se zamítnut, 524 pro, proti, zdržel se přijat, 525 pro, proti, zdržel se zamítnut, 93 pro, proti, zdržel se zamítnut, 94 pro, proti, zdržel se přijat, 95 pro, proti, zdržel se přijat, 96 pro, proti, zdržel se přijat, 97 pro, proti, zdržel se přijat, 526 mm, pro, proti, zdržel se zamítnut. 527 pro, proti, slyšel se přijat. 528 pro, proti, zdržel se. Prověříme. 528. Ještě dva. A končím hlasování, končím a návrh byl přijat. 520 odpadá, 530 pro, proti, zdržel se přijat, 531 pro, proti, zdržel se přijat, 532 pro, proti, zdržel se přijat, 533 pro, proti, zdržel se přijat, 534 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis T pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis U pro. Ne, máme zde ústní návrh? Kde? Aha, máme zde ústní pozměňovací návrh. Takže nejprve ústní pozměňovací návrh, kde pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis V pro, proti, zdržel se přijat. 566 pro, proti, zdržel se. Prověříme 566. Myslím, že byl přijat, ale prověříme. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Ano, přijat. 100, 110 ne, to nehlasujeme. 111 pro, proti zdržel se přijat. 567 pro, proti zdržel se přijat. 568 pro, proti, zdržel se zamítnut. 112 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že byl přijat, ale prověříme. 112. Všichni odhlasovali přijat. Jury 14 pro, proti, zdržel se přijat. 113 pro, proti, zdržel se přijat. 570 pro, proti, zdržel se přijat. 571 pro, proti, zdržel se. Já prověřím. 571. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. 572 pro, proti, zdržel se přijat. Jury 16, Jury 16 pro, proti, zdržel se přijat. 575 pro, proti, zdržel se přijat. 577 pro, proti, zdržel se přijat. 17, 17 pro, proti, zdržel se přijat. 579 pro, proti, zdržel se přijat. 580 pro, proti, zdržel se zamítnut. 581 pro, proti, zdržel se. Prověříme 581. Všichni, hlas, všichni hlasovali přijat. No, 19 17, nějaká nová kombinace. 582, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. Kompromis dvojité V pro, proti, zdržel se přijat. 116 s ústním návrhem. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 117 eh, s ústním návrhem pro, proti, zdržel se, přijat. 586 pro, proti, zdržel se, zamítnout. 114 pro, proti, zdržel se, zamítnout. Jurina 19 pro, proti, zdržel se, přijat. 588, kde pro, proti, zdržel se zamítnut, 589, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 590 pro, proti, zdržel se zamítnut, 591 pro, proti, zdržel se zamítnut, 118 pro, proti, zdržel se zamítnut, 119 pro, proti, zdržel se, prověříme 119. Hm. Já myslím, že byl přijat, ale dobře, všichni odhlasovali, všichni hlasovali, končím hlasování. Ano, skutečně návrh byl přijat. Ano, jedna pro, proti, zdržel se, zamítnut, 120 pro, proti, zdržel se, přijat, 121 pro, proti, zdržel se přijat, 122 pro, proti, zdržel se. Prověříme, 122, myslím, že byl přijat. Všichni hlasovali, končím hlasování, byl zamítnut, mýla jsem se. Takže 123. Ano, 123 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 124 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 2 byl stažen. 125 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 126 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 127 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 128 pro, odpadá, omlouvám se, 3 taky, 129 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 130 pro, proti, zdržel se, přijat, 132 pro, proti, prověříme 132. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Přijat. Sto pro. Proti, zdržel se. Přijat. 135 pro. Proti. Zdržel se. Já prověříme. 135. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. 136 pro. Proti. Zdržel se. zamítnout, Návrh 6 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 137 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 138 pro proti, zdržel se. Já, prověříme 138. Myslím, že byl přijat. Prověříme. Ještě jeden. Končím hlasování. Končím. Ano, skutečně přijat. 139 pro, proti, zdržel se přijat. 140 pro, proti, zdržel se při, zamítnut. Kompromis X pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis I pro, proti, zdržel se přijat. Já se omlouvám, paní předsedkyně, vy jste řekla, vy jste řekla kompromis něco, ale chtěla jste říct 8, návrh 8. Ne, můžeme hlasovat ještě jednou, protože vy jste chtěla říct návrh 8, ne? Aha. No, ano, ano, návrh 8, návrh 8, návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se. A prověříme kom- elektronicky. Prověřujeme návrh 8. Všichni odhlasovali? Ano, Návrh byl zamítnut. Takže teď se dostáváme ke 148. 148 pro, proti, zdržel se. A radši taky prověřím. Všichni odhlasovali návrh zamítnut, takže teď se dostáváme ke 149, 149 pro, proti, zdržel se, přijat, 150 je slučitelný, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme, ano, já myslím, že byl přijat. Všichni hlasovali, končím hlasování, ne, zamítnut. 17 k 19. Dobře. Kompromis Y pro, proti, zdržel se, přijat. 151 pro, proti, zdržel se. Takže takové to zmatené nevidím, takže prověříme 151. Ještě dva by měli hlasovat. Končím hlasování. Zamítnut. 152 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 153 pro, proti. Jsem smatená, takže prověříme. Já myslím, že eh, eh, socialisty jsem neviděla dobře. Ano, já jsem je nezapočítala, myslím. Takže dobře, návrh byl přijat. 154 pro, proti, zdržel, zdržel se zamítnut, 155 pro, proti, držel se. Prověříme 155. Všichni odhlasovali, konec se zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 156 pro. Ne, odpadá 157 pro. Proti, zdržel se přijat. Eh, takže návrh 10 teď pro, proti. Paní předsedkyně, já vás přeruším. 158. Tam se píše na mém seznamu not covered, ale na mém se píše, že je covered, že je obsažen v kompromisu set. Okay. It was changed. Aha, bylo to změněno dnes ráno a domníváme se, Aha, tak pozor, počkejte. Opět se to tam objevuje někde na seznamu dále, vidím, jako, jako nový, nové úvodní ustanovení 18a, takže budeme hlasovat o něm, ale později. Na tom novém seznamu je to až později. Neptejte se mě proč, radši. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis Z. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. A nyní se dostáváme k tomu 158. 158, kde pro? Proti? Zdržel se. Prověříme 158. Na novém místě nevím proč, v čem je rozdíl tedy. Stejně to, úvodní ustanovení 18a pořád. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o dva hlasy. 100 60 pro, proti, zdržel se zamítnout 161 pro, proti, zdržel se přijat 162 pro, proti, zdržel se zamítnout 12, ne, ten byl stažen, 163 pro, proti, zdržel se prověříme. Prověříme 163. Has everybody voted? Je Ano, takže všichni. Takže 21 pro, návrh byl přijat. 164 pro. Omlouvám se. Možná je to na mém seznamu takto, ale já myslím, že jsme 159, 159 jsme přeskočili? Aspoň podle mého seznamu. Na tomto <clears throat> mém seznamu to je zjevně již obsaženo v kompromisu Z. No dobře. To je nový seznam z dnešního rána. Takže máme všichni starou verzi. Takže jsme se domnívali, že je obsažen již dobře. Takže nyní se dostáváme eh, k 164. 164, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 165 pro, proti, zdržel se zamítnut. 166 pro, proti, zdržel se přijat. 167 pro, <clears throat> proti, zdržel se. Já, prověříme, prověříme 167, já myslím, že byl přijat. ještě dva. Končím hlasování. A ne, nebyl přijat. Tak už radši nebudu nic odhadovat. 168 pro, proti, zdržel se. Prověřím. Všichni odhlasovali. Ještě jeden, dobře, končím hlasování a návrh byl přijat. 169, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnut 170 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 13 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 14 pro, proti, zdržel se. Přijat 171 pro, proti, zdržel se přijat. 172 pro, proti, zdržel se přijat. 15 pro, proti, zdržel se zamítnut. 16 pro, proti, zdržel se přijat. 173 pro, proti, prověříme, 173 prověříme. Končím hlasování. Takže dobře, končím hlasování. A návrh byl přijat o jeden hlas, takže, a, takže 173 byl přijat. Dobře, 174, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut, 175 pro, proti, zdržel se zamítnut, 176 pro, proti, zdržel se přijat, 177 pro, proti, zdržel se zamítnut, 178 pro, proti, zdržel se zamítnut, 179 pro, proti, zdržel se zamítnut, 181 pro, proti, zdržel se za. Já myslím, že radši prověříme. 181. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 180 odpadá, 182 pro, proti Šlo se zamítnout 17 pro, proti, zdržel se přijat. 183 pro, proti, zdržel se přijat. 185 pro, proti, zdržel se přijat. 184 pro, proti, zdržel se přijat. 186 pro, proti, zdržel se přijat. 18 je stažen, 187 pro, proti, zdržel se. Prověříme 187. Takže všichni, dobře, končím hlasování. Návrh byl zamítnut o 12, 17, 19. 188 pro, proti, zdržel se zamítnut, 189 pro, proti, což se zamítnut, 19 pro, proti, zdržel se přijat, 190 odpadá, 191 pro, proti, zdržel se zamítnut, 192 pro, proti, zdržel se zamítnut, 193 pro, proti, zdržel se zamítnut 20 eh, pro, proti, zdržel se přijat 194 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 194. Ještě další, dobře, takže končím hlasování. Přijat. 195, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 196 pro, proti, zdržel se zamítnut. 197 pro, proti. Teď jsem taková zmatená, takže prověříme 197. Všichni, ano, dobře, 19 17 přijato. 201 mhm, pro, proti, zdržel se zamítnut, 202 pro, proti, zdržel se zamítnut, 203 pro, proti, zdržel se zamítnut, 204 pro, proti, zdržel se přijat, 205 pro, proti, zdržel se zamítnut, Prověříme, 205 prověříme. Hm, vypadá to, že, jsem, že se pořád mílím. Už to jinak nebude. Končím hlasování. Ne, měla jsem pravdu. Ne, přijat, ano. Takže ne, mýlila jsem se. Přijat. 206 pro. Proti. Slyšel se. Prověřím. 206. 206 <clears throat> prověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování, návrh byl přijat. 207 pro, proti, zdržel se přijat. 208 pro, proti, zdržel se přijat. 209 pro, proti, zdržel se přijat. 202, pardon, 22 pro, proti, zdržel se přijat. 210 pro, proti, zdržel se přijat. 211 pro, proti, zdržel se, přijat. 212 pro, proti, zdržel se, přijat. 213 pro, proti, zdržel se, přijat. 214 pro, proti, zdržel se, přijat. A teď elektronicky budeme hlasovat o celém takto pozměněném návrhu. Všichni hlasovali, výborně, 36 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nedržel. No, takže teď budeme hlasovat o legislativním usnesení. Opět 36 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Thank you, Sharon. Děkuji, já bych chtěl pouze tady eh, podotknout dvě věci. Ta první poznámka je to, že jsem hovořil se stínovými zpravodaji a zde se vyjevilo přání v tom smyslu, aby to hlasování šlo přímo na plénum. Takže e, proto tady navrhuji, abychom ne hlasovali o otevřený jednání, ale bychom jeli, šli přímo na plénum. A dále bych ještě chtěl říct jednu velice specifickou věc. Eh, Veškerý ta technická dohoda na tomto výboru, která nám tak pomohla, a proto bych chtěl poděkovat eh, sekretariátu za veškerou podporu, který jsem obdržel, Pavlovi, eh, se kterými jsme velice úzce spolupracovali, Sofii, Ježánu Pólovi, Jurgenovi, protože bez nich bychom nikdy nedosáhli tohoto výsledku, který máme, nebylo by to bývalo možné a Myslím si, že můžeme nyní s klidným svědomím odjet do našich domovů. Děkuji. Had some uh, differences in the interpretations going on there. Um, the rapporteur, as I understand it, is saying he does not wish. Tady máme rozdílné výklady. Zpravodajové říkají, že tady nechtějí, abychom v tomto stavu zahajovali vyjednávání, že tady nemusíme o tom hlasovat a že bychom měli jít automaticky na plénum. Takže samozřejmě můžeme tady zvolit tu možnost, že vlastně nebudeme mít eh, to závěrečné hlasování o vyjednávání a že pojedeme, že s tím půjdeme přímo na plénum. Takže to tedy to hlasování nebudeme mít, protože tady to přání není. A nyní se dostáváme ke zprávě Pabla. It looks a little bit shorter. Trochu kratší. Ah. If you all vote the same. Takže pokud budete hlasovat všichni stejně pořád, to bude i rychlejší, takže jsme připraveni dobře, kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní se dostáváme k návrhu 91, kdo je pro, proti, zdržel se, v pořádku, takže prověříme dobře. Okay, well we're down to 33 people as well. We're closing the vote. Končím hlasování. Přijato. 92 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 93 pro. Mám proti. Zdržel se. Ano, pověříme prověříme, protože tady teď lidi různě odcházeli, takže vidíme. Ano, ještě. Dobře, končím hlasování. Přijato 18 k 16, dobře. Takže teď návrh 5, jde pro. Návrh 5, jde pro. Proti zdržel se. Můžeme prověřit návrh 5? Ještě jeden, dva. Končím. Přijato o jeden hlas. Vidíte, že dnes je to docela komplikované všechno. A návrh 98, to je pro. Proti ano, radši to prověříme, takže prověříme. Ještě dva, jeden, ještě jeden, dva, ne, končím, dobře. O jeden hlas přijatí návrh, e, eh, 104 mm, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 105, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 106 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 107 pro, proti, zdržel se přijato, 100, prověříme, 107 prověříme, Has voted? Votes closed. Hlasování přijato 18 k 15. 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 110 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 111 pro, proti, zdrželi se zamítá se. Kompromis B s ústním pozměňovacím návrhem, který musím přečíst. Dvě nová slova. Immediately a cleared. Takže teď je tady. Means a card-based payment transaction linked to a current or deposit access account to which the transaction is debited immediately after it has been cleared. A transaction with a prepaid card is a debit card transaction. Tolik přesné znění, o kterém budeme hlasovat jako první. Pokud nejsou žádné námitky. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. ta telefonická konverzace je příliš hlasitá. Já myslela, že to bylo něco k hlasování. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 129 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 8 pro, proti, zdrželi se. 8 e, prověříme. Ještě dva. Ještě jeden. Konec hlasování. Zamítá se. Jedna, tři, čtyři. Pro. Proti, kdo se zdržel. Schváleno. Jedna, tři, šest. Pro. Proti. Prověříme. Jedna, tři, šest. Konec hlasování. Schváleno. 17, 15, 9 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 9. Všichni, konec hlasování odpada. 16, 16. 137 pro, proti zdrželi se, zamítá se, 139 pro, proti, zdrželi se. 139 pro, prověříme raději. Tak, ono to nebylo ještě otevřené. Ale ano, zamítnuto. to. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 140 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 141 pro, proti, zdrželi. prověříme 141, ještě jeden, Konec hlasování. Sto čtyřicet dva pro, proti, stržili se, prověříme. Všichni 16, 16, takže to padá. Imko 16 pro, proti, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 145 pro, proti, se zamítá se, IMKO 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 147 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 148 pro, proti, zdrželi se. Můžu to prověřit, protože mi některé zvednuté ruce unikly. Ono je lákavé vést nějaké konverzace, ale pak, když nám něco uteče, tak to musíme prověřovat. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 105.1 pro, zamítá se. 10 pro, proti. Prověřím 10. Zamítá se. 1,55 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 1,54 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis D, první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis E, což je až po několika stránkách. Kompromis E pro. Proti zdrželi se schváleno. 237. 237 pro. Proti zdrželi se zamítá se. 238 pro. Proti zdrželi se zamítá se. 239 pro Proti. Mohu prověřit 239? Ještě jeden. Schváleno. Dva čtyřicet pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 241 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti. Mohu prověřit 16. Konec hlasování. Zamítnuto 11. 17 pro. Proti. Musím to ještě jednou prověřit. Ještě dva. Konec hlasování. 15, 15 padá. 244 pro. Proti 244. Konec. 17, 15, 18 pro. Proti. Musíme prověřit 18. Šestnáct, šestnáct. Kompromis F pro. Proti zdrželi schváleno. 250 pro. Proti. takže se zamítá. Imko 26. Aha. Takže IMKO 26 hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno. 251 pro. Proti. Zdrželi se. Měli bychom 251 prověřit. Všichni hlasovali konec hlasování, zamítá se. Ohlas. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 254 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 255 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musím prověřit, 261. 261. Schváleno 263 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 264 pro, proti, zdrželi se. 264 budu muset prověřit, 264 tam schváleno, 265 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 266 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 267 268 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 269 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 270 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis FA, část 1, pro, proti, zdrželi se, schválen, pa, část 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 21, myslím, že to bylo zamítnuto. ještě jednou uzavírám hlasování. Zamítnuto. Info 29 pro. Proti zdrželi se schváleno. 276 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se. 22 pro. Proti. Mohu prověřit 22. Všichni. Ještě jeden. Zamítá se. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Samítá se. zamítnuto o dva hlasy. 283 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 284 pro, proti. Mohu prověřit 284. Schváleno. 24 pro, proti zdrželi se. 24. Zamítnuto. 25 pro, proti. Dvacet pět, budu se prověřit. Prověříme 25. Zamítnuto o 2. 291 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 292 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis G pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 298 pro proti, zdrželi se, zamítá se 299 pro, proti, zdrželi se, schváleno 300 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Imko 31 pro, proti, lépe by bylo to prověřit, Imko 31 Konec hlasování. Zamítá se. IMKO 32 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 301 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Kompromis H pro. Proti zdrželi se. Schváleno. IMKO 34 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 305 pro proti zdrželi se schváleno, 35 odpadá, 27 pro, proti zdrželi se schváleno, 306 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis i pro, proti zdrželi se schváleno, 306 pro, proti zdrželi se, zamítá se. 318 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 307 pro, proti, prověříme. 317. Konec hlasování odpadá 16, 16. Kompromis je pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis K pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se. Mohu prověřit 34. Schváleno. 35 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Imko 2 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis L pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Kompromis N pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Kompromis N pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis O pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis P pro, proti zdrželi se schváleno, 60 pro, proti zdrželi se schváleno, ale prověříme raději. Všichni schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 62 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, ale musíme to prověřit. Ještě jeden konec hlasování. Zamítá se 63 pro proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 65 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno, Takže pro, prověříme, asi jsem se nepodívala dobře, všichni, ale měl jsem pravdu. 17-15. Kompromis kvé. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Imko 7 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 2 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 16, 16. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 72 pro, proti, zdrželi se. 72, mohu prověřit. Všichni hlasovali. Odpadá 16, 16. 73 pro. Drželi se. Zamítá se 3 pro proti. Mohu prověřit 3. zamítá se, 77 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 78 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Jimko 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis R. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 83 pro, proti matoucí, takže 83, jestli můžeme prověřit. Schváleno. IMKO 9 pro, proti zdrželi se. Schváleno 84 pro, proti zdrželi se. Zamítá se elektronicky. Teď ještě dva. Konec hlasování. 26 pro, nikdo proti, 5 se zdrželi. A k legislativnímu usnesení Ještě jeden. Konec. Uzavírám hlasování. A 25 pro, 3 proti. Dva se zdrželi. Ano, Pablo. Děkuji, Sharon. Zeprve chci poděkovat kolegovi Diegovi, jeho asistentovi a Salvardovi a dalším eh, z mého úřadu a sekretariátu samozřejmě a i stínovým jako vždycky. To bylo potěšení a čest s nimi spolupracovat. Marino a Sofie a Jurgen a další. Navrhuji, abychom hlasovali abychom odsouhlasili velice silnou pozici parlamentu. Dobře, stejně jako u ostatních zpráv, i toto se dostane do pléna automaticky, nepotřebujeme ani hlasovat o vyjednávání, to tak to ne. Takže a uvidíme, jak tedy odložíme to pozastavíme to konečné hlasování a čeká nás další hlasování, což je stanovisko o bankovním úřadě, bankovním orgánu. Discharges. To jsou absolutoria teď, takže kompromis A. Jste připraveni? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 2 pro. Proti? Ne, zmateno. Takže zmatené signály teď. Takže We're, we're, we're voting on Hlasujeme o návrhu 2, protože tady teď je to takové nějaké celé zrušené, neklid. Paní předsedkyně, můžete nám říci, o kterých teď eh, hlasujeme, o těch, já jsem to řekla, omlouvám se, Dobře, uklidte se, prosím, uklidněte se. Hlasujeme nyní o Jopa stanovisko. O kterém orgánu teď hlasujeme? Again. Opět začneme, hlasujeme o e, absolutoriu IOPA, tedy pojišťovnictví, nejprve agentura pro pojišťovnictví. Takže ono je těžké na to rozeznat, co je co. Takže všichni mají to, tady ten orgán pro pojišťovny, takže začneme ještě jednou. Takže kompromis A, to je pro, proti, zdržel se přijat. A nyní návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec 3, pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis BC pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis D pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis E pro, proti, zdržel se, přijat. Takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu, takže to uděláme elektronicky, prosím. Všichni odhlasovali. Končím. Dobře. 24 pro, 3 se zdrželi, nikdo nebyl proti. Dobře. A nyní se dostáváme k dalšímu, což je ESMA, trh. Kompromis A pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis B pro, proti, zdržel se přijat. Původní text odstavce 3 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis C pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis D, pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 5, pro, proti, zdržel se při, zamítnut. Eh, původní text odstavce 6, pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis E, pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec, ne, ne, ne, ne, to je návrh 9, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis F pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky hlasujeme o celém textu. Ještě dva, jedeš jeden a konec. 24 pro, 3 se zdrželi, nikdo nebyl proti. A nakonec, teď se dostáváme konečně k EBA to je ten orgán bankovního dohledu, bankovní, takže kompromis A pro, proti, zdržel se přijat, kompromis B pro, proti, zdržel se přijat, původní odstavec 3 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis C pro, proti, zdržel se přijat, návrh 5 pro, proti, zdržel se přijat, zamítnut, návrh 6 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis D, pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 10, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis E, pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní závěrečné hlasování, elektronicky opět. 22 pro, nikdo proti, tři se zdrželi, děkuji. Ještě bych vám měla připomenout za prvé, že ještě nás čeká další hlasování spolu s výborem Libe v půl a o dvě patra výš. Takže nezapomeňte kartičky a příští zasedání výboru Ekon bude v pondělí v 19.30 eh, společné zasedání Eh, Libo eh, teď bude ve 4Q2 s výborem Liba ve 12, Libe ve 12.30 eh, a čeká nás opět další ještě zasedání v 19.30 v pondělí ve Štrasburku, takže děkuji. Děkuji za toto dost náročné hlasování.